strany společnosti mohly vykonávat své aktivity bez strachu z nějakých eh, dalších sankcí. Děkuji. Grazie. Eh, bardzo dziękuję. Děkujeme. Děkujeme, vážená paní vysoká představitelko, místo předsedkyně komise. Máme zde sedm návrhů